k rybolovu v rámci Mezinárodní dohody o mořské biologické rozmanitosti. Prosím na čtyři minuty, paní zpravodajku. Děkuji mnohokrát, vážení kolegové, vážené kolegyně, děkuji zejména kolegům z výboru a stínovým zpravodajům za velice dobrou spolupráci při vypracovávání této zprávy, která vysílá jasné poselství, chce podpořit komisi a priority našeho výboru, co se týče vyjednání nové mezinárodní dohody. Asi 75 moří eh, vlastně nespadá pod eh, prostor námořního práva. Jde ovšem o biologickou rozmanitost mořích a o jejich eh, o zprávu, která bude ekologická což zatím pokryto není. Jde o řízení moří, řízení mořských zdrojů. Časy se ovšem mění. Počet obyvatel stoupá, hledají zdroje potravy a proto se tato dohoda dostala pod tlak a v blízké budoucnosti je třeba ji zaktualizovat, je třeba ji přizpůsobit realitě důležitá dohoda, to je dohoda o rybských populacích, rybích populacích z roce 1995. Tam se eh, hovoří zejména o různých stěhovových druzích ryb, tažné populace. A musím říci, že náš výbor plně podporuje zásadu udržení veškerých opatření i po modernizaci dohody. Valné schromáždění OSN v roce 2004 se dohodlo na tom, že je třeba zahájit přepracovávání dohody a v červnu 2015 valné schromáždění rozhodlo, že vytvoří neformální pracovní skupinu AD. Hawk, že ji tedy vytvoří v roce 2016 a my doufáme, že tedy letos obdržíme první zprávu této skupiny. Cílem této skupiny bude připravit nějakou větší zásadní debatu, kterou bude provázet právně závazný rámen v rámci úmluvy OSN o mořském právu. co se týče této pracovní skupiny, nesmíme zapomínat, že existují země, které jsou ve svých jistých aktivitách vyňaty z této úmluvy, které se snaží určité aspekty, jak se regulovat pouze národním způsobem. S tím ani komise, ani parlament nesouhlasí s takovými to výjimkami. Dohoda o rybních populacích, které pro nás velice důležitá, jak jsem již uvedl. A dohoda z roku 1995 o rybích populacích nesmí být nějakým způsobem oslabená. A doporučuji, aby regionální rybářské organizace byly posíleny, tak. je třeba si uvědomit, že ne všechny fungovaly velice dobře, ale některé ano, takže celkově ten příspěvek těchto organizací byl pozitivní. Je třeba, abychom také více motivovali ty státy, které se ještě plně nezapojily, co se týče chráněných druhů ryb a dalších živočichů, tady není šance být úspěšní, pokud se nezapojí skutečně všichni. Potřebujeme mezinárodní strukturu, která by e, tento cíl podpořila. Děkuji paní zpravodajce. A nyní Gabriel Mato na jednu minutu, prosím. Gracias, presidenta, señor comisario. Děkuji paní předsedkyně, pane komisaři. E, chtěl bych poděkovat paní zpravodajce za tuto zprávu. A já bych řekl, že tady chceme hovořit o novém eh, nástroji eh, pro regulaci mezinárodních moří, ale zároveň bych chtěl říci, že nepotřebujeme žádnou další regulaci. Máme dostatek právních předpisů. Důležité je, aby se všichni těchto pravidel drželi. Eh, když k tomu přidáme nějaká další pravidla, tak to neznamená, že budeme naše moře chránit více. Eh, samozřejmě, že to sice zní dobře, ale eh, jde o to, že ten současný právní rámec není dostatečně dodržován. Eh, tady je potřeba eh, spravovat rybolovné zdroje, rybí populace. Eh, máme tady příslušné orgány, které tak činí a eh, my bychom tady měli zlepšit koordinaci mezi mezinárodními orgány a organizacemi. Všichni bychom měli spolupracovat tak, aby světově bylo, byl rybolov lépe spravován. Další řečník jedna minuta. Pane Ricardo Serausandos, děkuji paní předsedkyně, pane komisaři. Vážená paní zpravodajko, samozřejmě, že proč jsou rybáři určitým komponentem mořské biodiverzity, protože vyvíjejí lidskou činnost, která má velký dopad. Proto je důležité mít tady integrovaný právní a vědecký přístup. V této zprávě se eh, vytvořuje takový poselství, které se týká toho, že ekosystémy musí být udržitelné. To je důležité je důležité ten ekologický dopad. FAO také na to již upozornilo, protože tam jsou zdroje i zdroje potravin. A dále samozřejmě tady máme umluvu o biodiverzitě, což je také velice důležité, protože to souvislí její ochrana s fungování ekosystému. Zdá se mi, že tato zpráva zvolila vhodný přístup a takto bychom mohli podpořit vytváření celosvětové sítě mořských chráněných oblastí, které jsou mimo národní jurisdikci, což by byl zásadní příspěvek pro to, abychom chránili oceány a jejich zdroje. Děkuji a jako další pan Marias. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. Rád bych poděkoval paní zpravodajce za tuto zprávu. Tato zpráva správně zohledňuje všechny otázky, které nás trápí. Valné skromáždění OSN rozhodlo, že vytvoří mezinárodní právně závazný nástroj, tak aby se chránila biologická rozmanitost eh, v mořských oblastech. A to by se tedy mělo týkat i evropských oblastí a měli bychom se snažit o to, aby eh, tuto umluvu eh, prováděly ne pouze členské státy EU, ale také kandidátské země EU a další eh, země. Jde o ochranu zdrojů. Rád bych ještě jednou zdůraznil, že Evropská unie by měla vzít naprosto vážně v potaz dopad eh, rybolovu na situaci ve všech členských státech a především v mé zemi v Řecku. Pan Ferreira na minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Zachování mořské biodiverzity, zejména v mezinárodních vodách, si vyžaduje úsilí Spolupráce na mezinárodní úrovni OSM je dobré fórum pro to, abychom mohli vytvořit a posílit nutným způsobem takovéto vztahy, spolupráce a koordinace za účelem dobré ochrany mořských zdrojů a jejich udržitelného využívání podle kritérií spravedlnosti a rovnosti. Umluva o mořském právu je skutečně správný nástroj pro to, abychom mohli prosazovat tyto cíle. E, opatření, které budeme realizovat, by se měly opírat o solidní vědecké poznatky a o aktuální hodnocení dopadu různých aktivit, které se provozuje na moři. EU tady má roli, kterou ne vždy vykonávala koherentním způsobem a podporovala prostředky, které by byly vhodné. Často velmi naopak, například e, rybolov v hlubokých vodách je typickým příkladem příkladem, jak to tedy to, co se vlastně pak odehrává ve vodách EU, začíná být běžné i v mezinárodních vodách a to není dobrý příklad. Děkuji a nyní pan Polčák na jednu minutu. Slova já chci podpořit samozřejmě veškeré iniciativy které povedou k tomu eh, co je zde předmětem dnešního jednání v této zprávě to znamená dosažení udržitelného eh, rozvoje úrovně rybářství a samozřejmě i biologické diverzity v rámci eh, moří a mořského prostředí na druhou stranu ovšem musíme si přiznat že i v evropské unii se potýkáme právě s vlivy které se odráží právě v úbytku biodiverzity. Vybral jsem, dovolil jsem si několik které skutečně souvisí s tím naším evropským prostorem a to je nárůst lidské populace a urbanizace právě v pobřežních oblastech nadměrný přívod dusíku a fosforu který může právě způsobit eutrofizaci a samozřejmě i intenzita rybolovu která ohrožuje samotnou existenci výskytu ryb a dalších živých organismů a nepochybně je i znečišťování z lodí eh, vyplachováním palivových a olejových nádrží. zde pořád máme řadu nedostatků i na vlastním poli a vítám tuto aktivitu která na tyto otazníky upozorňuje. Posledním řečníkem pan Nikola Jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že um, se musíme podívat na to, jaká opatření se přijímají pro uh, udržitelné využívání diverzi, mořské diverzity, rozmanitosti, tak dochází k stále většímu tlaku na eh, morské zdroje, potřebujeme větší ochranu a mezinárodní právně závazný nástroj. Když takový bude vytvořen, tak potom možná dosáhneme výsledku. A musíme eh, samozřejmě eh, také zohlednit rybolovné nároky, potřebujeme mezinárodní dohodu a vycházet z toho, jaké škody již byly napáchány. Mezinárodní dohoda by měla plánovat také eh, institucionální rámec, tak aby se odhadovaly eh, dopady eh, na, na mořské prostředí a biodiverzitu. Potřebujeme i socio ekonomické aspekty zohlednit. Pan Kuhn, ten se hlásil také o slovo a protože nám zbyl čas, tak dostáváte slovo na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já opravdu miluji parlamentní rozpravy, eh, kde zaznívají nejrůznější názory a eh, je možné uplatňovat nejrůznější argumenty. Prosazování mezinárodní dohod, to je základ. Máme dostatek legislativy, to tady řekl, řekl již předřečník, ale Evropská unie musí uh, eh, hájet svou, uh, tu, tyto věci ze své pozice. 70% rybolovných produktů, které se spotřebovají v Evropě, jsou dovezovány. Pouze 30% můžeme um, získávat z vlastních zdrojů anebo z akvakultury. Uh, tiho východní Aziaté, Rusové a další prezentují exportují, přivádí své ryby, dováží je a to vše má být kontrolováno tak, abychom prosadili udržitelnost a ohleduplnost v oblasti rybolov. Takže náš požadavek je, že potřebujeme evropskou ekoznámku a podle této známky musí být hodnoceny všechny dovozy, které se dostávají na evropský trh. Tady není možné to obcházet, je potřeba dodržovat podmínky, protože jinak by to nebylo spravedlivé pro náš rybolov. Děkuji. Děkuji a nyní má tedy ještě jednou slovo pan komisař uh, Děkuji, paní předsedkyně, vážení uh, poslanci. Nejprve bych chtěl uvítat tuto zprávu z vlastní iniciativy, která se zabývá aspekty rybolovu uh, s ohledem na také pravidla OSN v oblasti mořského rybolovu a také BVNG. Jsem potěšen, že tato zpráva se zaměřuje právem na um, tyto okolnosti, eh, kterými by měl, eh, mělo být mořské právo aktualizováno s ohledem na posledních 30 let a tento vývoj. Toto jsme podporovali eh, od prvního setkání skupiny BBNJ e v roce 2006. Zpráva paní Nikolej, které velice děkuji, je velmi dobře načasovaná vlastně přípravný výbor proběhl v posledních dvou týdnech eh, od 28. března až do 8. dubna. Budou, bude následovat další zasedání na konci eh, srpna, 26. srpna až 12. září eh, se bude konat. Zpráva správně upozorňuje na to, že nový právní nástroj bude řešit celou řadu aspektů no, námořní genetické zdroje, včetně otázek sdílení přínosů, potom nástroje právě na eh, řízení oblastí, včetně eh, ochranných eh, oblastí, potom různá posuzování dopadu na životní prostředí a budování kapacit a technologií. Dále půjde o vytvoření mechanismu, který umožní vytvoření a řízení chráněných mořských oblastí. To pomůže globálnímu společenství, aby naplnil své závazky, které byly přijaty na konferenci o udržitelném rozvoji kde bylo řečeno, že 10 oceánů by mělo být ochráněno tímto způsobem do roku 2020. Evropská unie by si přála, aby tato eh, dohoda eh, řešila také eh, pravidla UNCLOS, musí být díky tomu zrealizována Tady je potřeba zohlednit všechny aktivity, které mají negativní dopad na mořskou biodiverzitu. Všechny aktivity na moři, na volném moři, které by mohly mít dopad na biodiverzitu a na rybolovné zdroje, by měly být pokryty novou dohodou. Ovšem neměly by být podkopána um, existující um, mezinárodní pravidla. Uh, mělo by se přispět k prosazování ustanovení eh, těchto pravidel eh, a UN FSA by měl eh, fungovat tak, jak existuje, neměl by, nemělo by to být eh, nově otevíráno, ale lépe implementováno. Dále podporujeme eh, také práci organizací regionálních pro řízení rybolovu. Tyto organizace by měly být efektivnější ve své snaze řízení vysoce migračních ryb. ryb rybolovných zdrojů. Evropská unie by měla hrát vůči úlohu ve vyjednávání OSN a měla by hájit potřebu pro lepší ochranu eh, mořské biodiverzity v souladu s našimi mezinárodními závazky. Budeme také nadále podporovat práci eh, Organizace pro regionální eh, řízení rybolovu Eh, je potřeba nastolit správnou rovnováhu mezi uchováním a udržitelným využíváním, tak jak to eh, byl eh, případ poslední rybolovné reformy společné rybolovné politiky. Není možné narušit rovnováhu práv a povinností Eh, OSN UNCLOS. Toto je právní rámec, podle eh, kterého se musí eh, řídit všechny aktivity člověka na moři. Děkuji vám za vaši podporu v našem boji proti nelegálnímu rybolovu. Je to jedna z našich priorit a my budeme spolupracovat s našimi partnery tak, abychom potírali tuto, tento závažný eh, ekonomický, eh, environmentální a sociální problém. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. Tím končím tuto rozpravu. Hlasovat budeme zítra. Dalším bodem